Right, Dámy a pánové, myslím, že bychom se mohli pustit do svého zasedání. So, ladies and gentlemen, dear guests, welcome to... Dámy a pánové, milí hosté, buďte vítáni na dnešním večerním zasedání našeho výboru. Vítám členy výboru pro zahraniční záležitosti a členy výboru pro eh, rozvoj a podvýboru pro lidská práva. Bod číslo jedna, přijetí návrhu pořadu jednání. Máte někdo k tomu návrhu něco? Nemáte, takže pořad jednání schválen beze změn. Druhý bod, obvyklá oznámení předsedy. Není, co bych vám sdělil. Tento, toto zasedání je webstreamováno jako vždy a skupina televizních pracovníků sleduje naše zasedání tlumočení do 20 jazyků Evropské unie. Bod číslo 3. Vážení kolegové, je mi ctí, že spolu s Tomasem Tobe, předsedou výboru pro rozvoj a paní Marii Arenou, předsedkyní podvýboru pro lidská práva, budu předsedat této schůzi. Jako každoročně se setkáme s laureátem nebo, v tom, jako je to v tomto případě, jeho zástupcem. Tato schůze se koná ve spolupráci s delegací pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a jsem rád, že je tady pan Bytykov, který je předsedou tohoto orgánu. Náš laureát tady teď nemůže být osobně a proto jsem velice rád, že tady mohu vít, uvítat dceru profesora Ilhama Tochtyho. Vítám paní Ilham. Paní Ilham, tento týden trávíte v Evropském parlamentu ve Štrasburku a jste tu proto, abyste z pověření svého otce převzala Sacharovovu cenu. Víme, že je to pro vás strašně těžké účastnit se slavností, které se konají na počest vašeho otce, který zatím je ve vězení, kde tráví svůj trest do konce života. Sacharovova cena za svobodu myšlení se uděluje od roku 1988 a je to hmatatelný výraz našeho kolektivního úsilí o ochranu a podporu rozvoji lidských práv po celém světě. Uznáváme tím úsilí jednotlivců, organizací, které bojují za spravedlnost v často nepřátelském prostředí. Teď v roce 2019, který právě končí, vidíme, že se ve světě odehrávají vlny lidových protestů, často pokojných. Lidé chtějí právní stát, demokracii, spravedlnost, svobodu projevu a jdou do ulic, ať už je to Hongkong, Alžír, Santiago de Chile, Beirut, Khartoum a spoustu dalších míst. Se všemi těmito vyjadřujeme svou solidaritu. Kolegové, nemůžeme se tvářit, eh, že neexistuje toto celosvětové pokojné hnutí, které si žádá život důstojnosti. Stejně tak, jak váš statečný otec, profesor Liham Toty, když to byl uznávaný profesor ekonomie, tak věnoval svůj život obraně práv ujgurské minority, menšiny v Číně. Snažil se podporovat dialog, vzájemné porozumění mezi Ujgury a dalšími etniky v Číně. Veřejně eh, analyzoval a kritizoval dopad asimilační politiky na kulturní, sociální a ekonomický život. V roce 2006 ustanovil čínskou webovou stránku jako platformu pro dialog mezi etniky. Webová stránka byla zavřena, eh, váš otec byl osočen Eh, že chtěl násilně útočit a v roce 2014 byl odsouzen k doživotnímu trestu ve dvoudenním spektakulárním procesu. Eh, stále slyšíme jeho hlas. Váš otec, nositel Sacharovovy ceny, přitahuje pozornost k osudu čínské ujgurské menšiny. Teď dám slovo kolegu Tobému, který předsedá výboru pro rozvoj. Děkuji. Vážení kolegové, od roku 2017 Čína buduje ohromné internační tábory. Čínské orgány nejprve to popírali, pak začaly tyto tábory nazývat dobrovolnými vzdělávacími a převýchovnými centry. Tyto nepřijatelné a nehumánní tábory jsou dnes domovem jednoho až dvou milionů Ujgurů a dalších muslimských menšin. Lidé jsou tam politicky indoktrinováni a jsou podrobováni procesu systematického potlačování kulturní a náboženské identity. Čína je označuje za extremisty Čína říká, že tyto internační tábory jsou úspěšnými prostředky deradikalizace. Tento narrativ, upřímně řečeno, je úplně nesmyslný. Parlament hovoří o tom, že jsou masivně porušována práva o jugurské menšiny a říkal to již ve třech usneseních z let 2016, 2018 a 2019 Čínská politika vůči Ujgurům byla kritizována i na půdě OSN a i ve výboru Spojených národů 2019. Avšak jiné země, včetně muslimských zemí, eh, vydala jistá prohlášení na podporu Číny. V posledním usnesení z 18. dubna 2019 parlament vyzval čínskou vládu, aby okamžitě propustila Ujgury včetně Lama Totyho, Tašpolata Tejpa, Rahita Tavuta, Eli Mamuta a spoustu dalších vůdčích představitelů a osob, které jsou následovány pro své přesvědčení, kterým byly kladeny za vinu kriminální zločiny, protože se chtěli domáhat svobody slova. Stejné usnesení tohoto parlamentu vyjádřilo zklamání z faktu, že 37. kolo jednání Evropské unie a Čína na téma lidských práv nepřineslo žádné slušné výsledky. A proto vyzýváme radu, aby zvážila cílené sankce proti osobám, které nesou odpovědnost za eh, to, jak se vyvíjí situace v ujgurské menšině Xinjiangu. Profesor Ilam Toty je již třetím Číňanem, který dostává Sacharovovu cenu. V roce 96 to byl Wei Jinceng, v roce 78 vyzýval k páté modernizaci pro demokracii a dostal cenu rok předtím, než byl propuštěn z vězení a mohl odejít do exilu do Spojených států. V roce 2008 Hu Ya disident a demokratický aktivista dostal cenu tři roky předtím, než byl propuštěn z vězení. V posledním dokumentu Juhia komentoval profesora Tolktyho, cituji, všechno, co žádá, je rovnost, důstojnost a mírová koexistence pro svůj národ. Pokud vláda považuje Ilama za separatistu, tak je to uh, proto, že všechny Ujgury vnímá jako teroristy. Paní Ilamová, budeme dále hovořit ve prospěch vašeho otce a žádat jeho propuštění. A teď předám slovo paní Arena. Děkuji, budu hovořit francouzsky. paní Juer Ilham, tak jak právě řekl kolega Tomato B, tak určitě můžete s námi počítat, s námi tedy členy Evropského parlamentu a my budeme neustále apelovat na osvobození vašeho otce, kdykoliv to jen bude možné a ve všech vztazích, které do budoucna budeme udržovat s Čínou. Eh, mm, tím, že jsme vám udělili tuto prestižní cenost, eh, tak jsme v podstatě eh, ocenili organizaci, která zosobňuje svobodu a hnutí odporu. Váš otec je člověk s otevřenou myslí. Víme, že tato cena v podstatě mm, zviditelnila věc, která je důležitá a která je udělena těm, kteří se postavili moci ale musíme i přes veškerou kritiku, kterou slyšíme od dotčených zemí, musíme pokračovat. Je to povinnost Evropského parlamentu, aby se mobilizoval pro všechny nositele, laureáty, kteří pořád jsou zbaveni svobody a kteří pokračují v této vznešené věci. A e, zde je třeba, abychom si připomněli určité laureáty v roce 2019. To je pravda. Zde jsme slyšeli dobré zprávy, protože byli osvobozeni dva advokát Salih Osman, který dostal cenu v roce 2007, který byl několikrát eh, uvězněn despotickým režimem v Sudánu a který nakonec byl propuštěn na začátku roku a to i díky, eh, a což bylo ku prospěchu tedy politickým změnám ve své zemi. A je to člověk svobodný, který nás poctil návštěvu výboru Troa v říjnu. A právě před měsícem další eh, mm, velká dobrá zpráva práva, když my jsme zde přijali ve Štrasburku eh, eh, kinematografika, kinematografa z Ukrajiny Olega Sencova, který nakonec byl osvobozen a také i s ním jsme měli možnost hovořit o situaci v jeho zemi. Bohužel i minulý týden jsme se dozvěděli, že Raif Badavi, laureát z roku 2015, zahájil hladovku a tím protestuje proti tomu, že byl převeden do samotky a my apelujeme na orgány v Riádu, aby přestali ho persekuovat a aby opust, osvobodili, propustili jeho jeho advokáta. A dále Nasrin Saturen, iránská advokátka, tu také musím připomenout, je laureátkou z roku 2012, která opět byla os, uvězněna a odsouzena na 38 let odnětí svobody. To je nepochopitelně tvrdý trest a my ho odsuzujeme. Pokud jde o Razama Zejtuneha, který byl také laureátem v roce 2011 dalšími aktivisty arabského jara, což je mladá eh, eh, advokátka a aktivistka ze Sýrie a mm, zde v podstatě my jsme bez zpráv o této osobě již sedm let, eh, takže to je to, co my zde oceňujeme. To jsou lidé, kteří jsou odvážní a odhodlaní a kteří chtějí prosazovat humanistické hodnoty Evropy. A já zde hovořím jako předsedkyně výboru pro lidská práva a tady ale nejde pouze o eh, lidská práva, protože zde i máme výbor AFET, máme zde výbor DEVE a hm, všechny výbory tohoto parlamentu musí průřezově se zabývat eh, lidskoprávními otázkami ve veškerých aktivitách, které podnikají po celém světě. Takže buďte si jistá, milá paní Čever Liham, eh, že my budeme neustále po boku vašeho otce a doufáme, že jeho propuštění se již blíží. Děkuji. Arena, thank you, Thomas for... Děkuji Maria Areno, děkuji Tomasi Tobému za tyto připomínky a teď se, eh, je to pro mě eh, velká podsta, že mohu dát eh, slovo hm, dceři pana Ilhama Totyho, paní Juher, Juher Ilham. Thank you very much. Um, hello. Děkuji mnohokrát, dobrý večer. Jmenuji se Joher Ilham. Nepřipravila jsem si projev na dnešní večer Budu hovořit a vystupovat jako dcera, jako Ujgurka a chtěla bych se podělit o pár příběhů. Za prvé bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za to, že udělil mému otci Sacharovovu cenu. Naštěstí se mně podařilo se sem dostat a tuto cenu za něj přijmout. Bohužel on ji nebude moci přijmout sám osobně. Přeji si, aby tady dnes mohl být, ale ještě více si přeji, aby takováto cena vůbec ve světě nemusela existovat. To by totiž znamenalo, že již na světě nejsou porušována lidská práva. Kež by jeden den Nikdo nemusel být uznáván za boj za dodržování lidských práv. Kež by byl můj otec propuštěn a kež by také byli propuštěni všichni další eh, šlechetní bojovníci za lidská práva. Jaký je můj otec? Je to poctivý člověk, vznešený člověk, má velikou odvahu a veliké srdce všem odpouští. Než ho zatkli, tak si vzpomínám, že jsme spolu skypovali a on mi řekl, že má tušení, že ho možná brzy zatknou. A říkala, nic si z toho nedělej, neboj se a Nechce, aby si nenáviděla Čínu a čínskou vládu, protože nechce, aby si žila v nenávisti. To mi říkal otec. A čínská vláda mi řekla, že můj otec je separatista. Že to je člověk, který volá po násilí. Že to je extremista. Myslíte, že extremista by něco takového řekl? Já myslím, že ne. Myslíte, že někdo, kdo volá po násilí, by něco takového řekl? Nemyslím si. Při řadě jiných příležitostí a na řadě jiných míst jsem říkala, že můj otec používal jednu jedinou zbraň, a to svá slova. Svými slovy se snažil vyřešit problémy. Problémy, které existovaly a přetrvávají v Číně a působí stále větší škodu. Můj otec věřil, že pokud se problém nevyřeší, povede k většímu problému. Snažil se problémy řešit, snažil se pomoci čínské vládě, protože viděl problémy a měl pocit, že se dají překonat. A chtěl být do toho zapojen. Namísto toho, aby přijali jeho v míru zamýšlenou radu, tak ho zavřeli do vězení a to na doživotí. V jednom z rozhovorů otec řekl, že ví, že půjde do vězení. A říkal, možná mi dají 10 let, možná mi dají 20 let. Ale nemyslím si, že čínská vláda je tak špatná. Nemyslím si, že to bude více. A poté, co se z vězení dostanu, tak budu dělat to tež. Budu pomáhat svým lidem, budu pomáhat i Číňanům. To říkal můj otec. Prostě takový člověk je. A já jsem si stoprocentně jistá, že kdyby byl stroj času a před pěti lety do něho mohl vstoupit můj otec, předtím, než ho poprvé zatkli, tak by stejně zopakoval to, co udělal tehdy. Bojoval by za svůj lid, za náš lid, byť by věděl, že skončí ve vězení, ve kterém pravděpodobně v té chudé, v té studené cele, ve které je upoután, mučen a má hlad, zůstane po celý život. Nepřekvapuje to, protože takový je prostě můj otec. Během posledních pár pěti let jsem se velmi snažila bojovat za svého otce. V minulém roce jsem také začala působit jako zástupce svého lidu. Tolikrát jsem to chtěla vzdát. Říkala jsem si, to, to je poslední událost, na kterou jedu. To je poslední věc, na kterou budu věnovat svůj čas. Tolikrát jsem si to říkala, ale stejně jsem pořád tady, na tomto pódiu, po pěti letech. Byť vím, že tato cena možná rozčílí čínské orgány, ale vím, že tady musím být. Vím, že se nemůžu jenom posadit do křesla, vzdát to a nic nedělat protože jinak bych se nemohla podívat tátovi do očí. Chci, aby na mě byl pišný a chci, aby byl pišný sám na sebe, že mě vychoval tímto způsobem a že ze mě učinil, co dnes sen. A chci, aby všichni z vás se do toho zapojili. Prosím, pomozte mému otci, pomozte stovkám, tisícům, milionům Ujgurů, kteří jsou nevinně v koncentračním táboře či ve vězeňské cele. Prosím, zapojte se do této velké věci a všichni doufáme, že to nakonec končí dobře. Ať už po této události, zkrátka po dnešním dni. Bojujeme za to společně. Nejde jenom o jednoho člověka, nejde jenom o jedno náboženství nebo o jednu skupinu. Jedná se o humanitární záležitost, jde o všechny. Jestli se to může dít mé rodině a mně, tak se to může dít každé rodině a vám všem. A proto je potřeba, abychom se společně za to postavili. Děkuji vám. Thank you, Miss Jahar Ilham. Děkuji vám mnohokrát, paní Jahar Ilham, za osobní, velmi dojemná slova. A nyní dostane slovo řada poslanců Evropského parlamentu. Začne předseda delegace pro vztah s ČLR, kolega Butyhofer. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také paní Ilham za dojemná slova. Děkuji za to, že jste přišla převzít za svého otce Sacharovovu cenu. Evropský parlament se sešel, aby vyjádřil poctu službě vašeho otce pro svobodu, pro svobodu slova a usmíření. Myslím si, že je důležité pro jeho bitvu poukázat na to, že i když čelil utlačování čínské státostrany, tak přesto pořád dále měl zájem o usmíření. Chtěli jsme ho uctít, Na druhou stranu, to, že mu udělujeme Sacharovovu cenu v letošním roce, také jasně poukazuje na situaci Ujgurů jakožto národnosti v Číně. Ujgurů, pro které eh, takto pracoval váš otec, Ujgurů, kteří jsou mnoha způsoby utlačováni. Ujgurů, kteří trpí v tom nejhorším policejním státě, kteří eh, jež dnes existuje ve světě. A také jsme chtěli vyjádřit soucit těm, kteří jsou utlačováni kvůli příslušnosti k národnosti či náboženství. Evropský parlament vždy zdůrazňoval, že Evropská unie a my jakožto její zástupci Považujeme ochranu lidských práv za uhelný kámen zahraniční politiky. Máme to prostě politicky v krvi. A proto pravidelně a neustále hovoříme o případech, jako třeba v případě vašeho otce, či v případech dalších Ujgurů, či muslimů ve vaší provinci a po celém světě, kteří jsou takto utlačováni, nadnášíme a zdůrazňujeme. Naším cílem je nejenom zvyšovat povědomí, chceme také učinit důraznější kroky a jimi je podporovat v jejich těžkém boji. Tento Parlament apeloval na to, aby vznikl globální mechanismus sankcí v případě porušování lidských práv. Takovýto globální mechanismus zatím v Evropské unii neexistuje, ale myslím si, že v každém případě dobrým signálem je, že nov, nový vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční politiku pan Borel po posledním zasedání Rady pro všeobecné záležitosti Zmínil, že i členské státy v Radě jsou připraveny učinit další kroky pro vytvoření takovéhoto sankčního mechanismu, globálního sankčního mechanismu v případě porušování lidských práv. Oba spoluzákonodárci, jak Rada, tak parlament, jsou, eh, s tím musí souhlasit, aby to bylo přetaveno do právního textu, ale myslím si, že máme důvod doufat, že možná už příští rok se to podaří a že následně budeme schopni ještě s větším dopadem podporovat bitvy za ochranu lidských práv všude tam, kde tyto bitvy probíhají. Ještě jednou vám děkuji za vaši práci. Děkuji vám za víru v zásady, které všichni sdílíme a doufám, že vaše rodina se zhledá s otcem, který bude v dobrém zdraví a na svobodě. Děkuji. Thank you. Děkuji Reinhardu Bütikoferovi a teď dám slovo zástupcům jednotlivých politických frakcí. Každý bude mít tři minuty. První Michal Gáler za stranu Lidovou. Děkuji vám za vaše prohlášení za to, že jste nám představila svého otce za jeho přes, a jeho přesvědčení. Je to muž, který, myslím, odpovídá nárokům této ceny. Bohužel, nebo bohu dík, přesně odpovídá požadavkům, které ta cena na své kandidáty klade. Sám se vystavuje nebezpečí hovořil jasným hlasem nejenom uvnitř Číny, ale i v zahraničí. A jako mnozí další laureáti a všichni kandidáti na tuto cenu určitě si tuto cenu zaslouží. My tady v parlamentu jsme samozřejmě diskutovali o tom, jak můžeme pomoci nejenom tím, že udělíme cenu, ale jak také budeme diskutovat o osudu ujgurské menšiny, budeme hovořit eh, o situaci. Jasně jsme požadovali, kdyby to bylo tak, jak tvrdí čínské úřady, kdyby to byly dobrovolné tábory, kde lidé mohou podstoupit vzdělávání, tak by eh, bylo možno, aby navštívili tyto tábory, ať už novináři nebo zástupci OSN či odborníci, kteří by posoudili reálnou situaci těch, kdo v těch táborech jsou. Tam by se třeba zjistilo, zda tam ti lidé jsou, protože tam chtějí být, ale domníváme se, že ty miliony lidí, kteří tam jsou, jsou tam zcela jasně proti své vůli Transparentnost a otevřenost by umožnila vrhnout světlo na osud těchto lidí. V těchto táborech se vyrábí zboží, které se vyváží, tak bychom určitě měli se zasadit o to, aby žádná čínská firma, která vyváží takovéto produkty, produkty nusené práce, by neměla mít šanci je kdekoliv na světě prodávat, natož v EU. Takže bychom v tomto ohledu také měli být zcela pevní ve svých názorech. Chtěl bych se zeptat, co vy o tom víte. Slyšela jste nějaké podrobnosti o praxi v těch táborech, jak bez ohledu na vašeho otce, jak je to tam s přístupem k právníkům, jak eh, se obhájci mohou starat o práva těch lidí, jak je to. Eh, ale váš otec je, tak říkajíc, v normálním vězení, nikoli v tom převýchovném táboře. Je to pravda? A mohla byste nám, prosím, poskytnout nějaké další informace také o tom, jaké jsou možnosti vyměňovat si zkušenosti uvnitř Číny je něco možného uvnitř Číny, aby ti lidé mezi sebou mohli komunikovat. Děkuji Michailu Gálerovi. Chcete odpovědět, paní Ilam? Děkuji vám za vaše otázky. Ano, máte naprostou pravdu v tom, že by bylo třeba, aby ten systém byl transparentní s tím, jak je to v těch převýchovných táborech. Za prvé, já nekupuji nic, co bylo vyrobeno v těchto táborech nebo centrech. Ta střediska by měla být vlastně školou a ti lidé by měli mít právo odejít kdykoliv budou chtít. A když jsou třeba nemocní, tak by řekli, že se necítí dobře a nepřijdou, ale Někteří lidé, kteří jsou v těchto táborech, jsou starší než 70 let, někteří jsou mladší než 20 let, někteří z nich jsou univerzitní profesoři, jsou to lékaři, fotbalisté, zpěváci a, všechno jsou to lidé, kteří žádnou převýchovu nepotřebují. Ano, samozřejmě bylo by skvělé, kdyby čínská vláda mohla zajistit přístup novinářů do těchto středisek a také by bylo skvělé, kdyby čínská vláda eh, řekla, co jak se chová vůči Ujgurům, protože eh, Ujguři jsou také občany Čínské republiky, ale Číňané vůbec nevědí o tom, co se Ujgurům děje, protože tito lidé vůbec nemají přístup k těm informacím, vždycky podléhají cenzuře. Když jste zmínil sankce na ty firmy, tak s tím naprosto souhlasím nevyzývám k sankcím vůči Číně jako celku. Víme, že Čína je veliká země, která se v posledních letech velice intenzivně rozvíjí. Je skvělé, že každá země může profitovat ve prospěch svých občanů, ale také bych chtěla Eh, vědě, eh, vyzývat k tomu, aby eh, se nesledoval jenom ten finanční profit. Firmy, které prodávají to zboží z těchto táborů, by určitě měly podléhat sankcím. To by asi bylo užitečné a velice produktivní. A k té druhé otázce, další otázce. Podle toho, co jsem se dověděla naposled, tak um, můj otec je ve vězení v Urumči, ale naposledy, když jsem slyšela o tom, jak se mu daří, byl rok 2017. Podle ústavního práva eh, v Číně by političtí vězni měli mít právo na návštěvu každý měsíc. V případě mé rodiny to byly tři měsíce na počátku, ale od roku 2017 tak eh, moje rodina vůbec otce nemůže navštěhovat. Já vlastně nevím, nevím, jestli je stále ve vězení nebo jestli byl třeba přesunut do nějakého z těch koncentračních táborů nebo těch eh, převýchovných táborů. Dokonce ani nevím, jestli je naživou. Bylo by skvělé, kdyby šéfové vlád mohli naléhat na Čínu, samozřejmě, aby pustila mého otce, ale aby alespoň dala vědět eh, příbuzným, kde je, jak se mu daří, jestli je naživu. To si myslím, že by čínská vláda určitě udělat mohla. A podle čínského práva by to udělat měli a měli by ty informace rodině poskytnout. Děkuji vám. Děkuji za SAD paní Santos budu hovořit portugalsky, takže si vezměte prosím sluchátka. Já chci zde přivítat eh, našeho hosta, dceru pana Totyho, který a jí, která tak odhodlaně bojuje za svého otce a za jeho propuštění a za svobodu svého lidu jako takového. I otec byl zatčen mm, jaksi velice rychle, narychlo se to seběhlo a mm, vy ve velice raném věku jste začala bojovat za eh, svého otce a za svobody jak jste správně řekla, eh, jeho zbraně jsou omezené, jsou to pouze slova, ale slova asi, jak to vypadá, jsou nebezpečná. On je člověkem, který, kterému jde o dialog a on eh, je člověk, který bojuje za rovnost, svobody a eh, a určitě e, jsme si jistí, že on bude bojovat se stejnou energií a bude stejně odhodlaně bojovat za svůj lid. A mm, je zcela nepřijatelné chování režimu, e, to, že vůbec e, buduje takováto, takovéto převychovací, pře, převýchovné tábory, které přece vůbec nejsou nutné. A tam jde spíše o kulturní genocidu. A toto mm, je eh, jaksi zcela v linii represálí, které provádí čínská vláda eh, vůči eh, těmto lidem kteří se eh, postavili stejně jako ti na městí v roce 8. Jsem bez klidu, takže my ta, a pořád tam dochází k flagrantnímu porušování lidských práv. O tom tady neustále diskutujeme a já doufám, že velice brzy Evropský parlament eh, to opět odsoudí. Toto je velice vážná věc a proto jsme tak rádi, že váš otec dostal sacharovou cenu. Moje otázka, takovéto sankce, které případně uvalíme, tak do jaké míry to může vyřešit porušování lidských práv v Číně? Děkuji, paní Santos. Chcete hned zareagovat? Ano, děkuji za tuto otázku. Za prvé, já nejsem politička. Ano, ani vlastně nevím, jak země funguje, ale vím, že Čína je silná země a že je to země, která se nebojí žádné jiné země nebo dvou zemí či deseti zemí, ale bude se bát, pokud ostatní země se spojí a budou bojovat proti těmto táborům. Já myslím, že i v Číně, ve čínské vládě se najdou rozumní lidé a já jsem si jistá, že i tito někteří nakonec se proti tomu postaví a přijdou s nějakým řešením, když celý svět eh, po nás bude chtít, aby, nebo po nich bude chtít, aby změnili své chování a že jim ti to rozumí řeknou, pokud eh, se vláda nezmění, tak budeme všichni tím trpět. A tady, abych se to podařilo, tak to znamená, že více zemí se musí spojit, nejenom Spojené státy americké, nejenom Evropská unie, ale nejenom vlády, ale i občané. Pokud všichni se budou angažovat, tak eh, si myslím, že Čína nakonec tomuto tlaku podlehne. Za Renew Filen a Ellen Kučuk. Ano, děkuji. Pan Kučuk a já, my eh, jsme se zapojili do této kampaně již v roce 2017, když váš eh, otec dostal Mezinárodní cenu za svobodu. A v této době vlastně jsme již začali eh, slyšet Eh, že takovéto tábory existují v posledních dvou letech eh, jsme dostali další důkazy o jejich existenci a někteří je i viděli a má, známe novináře, kteří nedávno na toto začali upozorňovat. Podle mého soudu toto je, je skutečně jedno z nejzávažnějších porušování lidských práv na světě v dnešní době. Proto my jsme eh, tak eh, trvali na eh, nominaci vašeho otce. Čínská ambasáda v Londýně mě pozvala na schůzku, abychom o tom diskutovali a dokonce chtěli, abychom stáhli tu nominaci. Já samozřejmě, a že prý je to separatista a zločinec a že bychom neměli ho oceňovat vůbec, oceňovat podobné lidi. Ale já jsem se jich zeptal, oni mi nedali žádnou zápornou odpověď, takže eh, prosím, můžete opět obnovit jeho práva návštěv, aby rodina ho mohla navštěvovat a jeho advokát, aby ho mohl navštěvovat. Nikdo neví vůbec, zda ho někdo viděl v posledních dvou letech. A skutečně na to bychom měli tlačit. Tady by mělo dojít k vývoji. A jak tedy přistupovat k Číně, k Číňanům? E, tedy, tak já myslím, že takto, aby e, nejprve, e, aby as, mm, tedy opět obnovili práva návštěv a poté ho propustili pan Kučuk. Já s velkým potěšením tady slyším, že mnoho lidí tady podporuje věcu urgujské menšiny v Číně. A jsem rád, že jste mm, přišla i přesto, že jsme vlastně od roku 2017 nic neslyšeli o vaší rodině. Nevíme nic o stavu vašeho otce, ale jsme e, optimisté a protože on je e, takovým jedinečným příkladem. Na práva návštěv, to je zásadní přece, jak i pro nás a budeme nadále bojovat a, a budeme apelovat na jeho propuštění z vězení, ale jak vidíte, spolupráci s čínskou vládou, myslíte si, že budou naslouchat? A především poté, co došlo k udělení té ceny v Evropském parlamentu a podle vašeho soudu může tato cena něco změnit? Prosím, máte slovo. To je velice složitá otázka. Nepracuji v čínské vládě, nemůžu předvídat, co budou myslet, jak si, co budu mít na mysli, ale jsem prostě vždycky pesim, eh, jsem vždycky optimistka, stejně tak jako můj otec. Vždy věřím v to, že to dopadne dobře. To mě drželo na této daleké cestě. Pokusím se ale odpovědět na vaši otázku. Situace vypadá takto. Ono, je to, ono všechno souvisí se vším. Co mám na mysli? Řekněme, že moje rodina by dostala právo navštívit otce. Oni se budou bát ale jet do ujgerského regionu, protože prostě se bojí, že je zavřou do koncentráku. V okolí mé rodiny a v mé širší rodiny byli lidé, kteří šli do koncentráku. Třeba uh, můj, uh, moje sestřenice, kdy, které bylo zhruba tolik, co mě dali deset let jenom za to, že měla fotografii mého otce. A následně se prostě moji rodinní příslušníci bojí. Já jsem jediná osoba, která žije mimo Čínu, protože žijí ve Spojených státech. Takže samozřejmě, že by bylo skvělé, kdyby rodina dostala příležitost navštěvovat otce, ale je to také propojeno s tím, že moje rodina by musela do ujgurského regionu být schopna jet, aniž by se bála toho, že je zavřou a pošlou do tábora, jakmile se do ujgurského regionu dostanou. Čili jak zajistit, aby nemuseli mít tento strach. Takže ono všechno souvisí se vším. Samozřejmě, že by bylo skvělé, kdyby dostali možnost pravidelně otce navštěvovat. Mému bratrovi je 13. Žije v Pekingu a bojí se skoro víc z vlastní čtvrti. Je mu 13. Je v tom nejaktivnějším věku. Všichni jeho kamarádi chodí ven, cestují, jezdí na dovolenou a on jenom sedí v našem bytě v Pekingu, protože se prostě bojí. Bojí se ven. To ani nemluvím o ujvruské provincii. Už roky jsem přímo nehovořila se svými rodinnými příslušníky, proč oni se bojí. Bojí se se mnou mluvit, protože se bojí, že to rozčílí čínskou vládu. Ještě více. A následně, že ta situace bude ještě horší. Pokud by čínská vláda slíbila členům mé rodiny, že se nemusí bát, tak to by bylo skvělé. A to já bych velice ráda slyšela. Teď se omlouvám, zapomněl jsem na vaši otázku. Můžete ji prosím zopakovat? A ptal jsem se na Sacharovovu cenu. Jak se na to bude dívat čínská vláda? A co může udělat tisk? Jak jsem říkala, já jsem optimistka a věřím, že tato cena bude mít pozitivní dopad na věc mého otce, a na ujgurskou situaci. Nejsem si úplně jistá, čím přispěje, ale jsem si jistá, že to přitáhne pozornost celého světa. A to v tuto chvíli potřebujeme nejvíce. Potřebujeme celosvětovou pozornost. Potřebujeme, aby si ostatní země uvědomili, že Evropský parlament udělil mému otci tuto cenu, že takto upozorňuje na stávající situaci Ujgurů. Možná se ostatní připojí k hnutí dalších zemí, dalších občanů a dalších vedoucích představitelů. Doufám, že to také napomůže čínské vládě najít nebo přijmout lepší rozhodnutí v této věci. Děkuji. Kolega Butikofer už hovořil. Máme tady někoho za skupinu ID? Zdá se, že ne. V tom případě za EKR dostane slovo Anna Fotiga a potom Herman Terš. Anna. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i vám, paní Ilham, za to, že jste se s námi podělila o své názory, za to, že jste přišla. Opravdu bychom rádi vzdali hold vašemu ušlechtilému a odvážnému otci. Vidím, že i vy skvěle bojujete za jeho věc, za věc svého lidu. Já bych to ale ráda trochu rozšířila a vztáhla na všechny Číňany, kteří trpí v komunistickém systému. Jsem Polka, mám tedy své vlast, vlastní zkušenosti a má rodina má své zkušenosti, můj národ má své zkušenosti s komunismem, se stejným systémem. A Myslím, že Sacharovova změna může mít alespoň trochu dopad na život vašeho otce. Věřím také tomu, že na základě našeho společného tlaku může dojít i k zázraku. Žijeme v mezinárodním světě a poukázat na takovéto příklady, poukázat jasně na to, že váš otec je obětí kruté a násilné mašinérie, která jde proti lidem. Autonomní ujgurská oblast Xinjiang je specifická v tom, že to je opravdu uh, velmi výrazný příklad porušování lidských práv celého společenství, celé menšiny. Nicméně ten útlak je širší. Váš otec je utlačován jako Ujgur, jako akademik, jako představitel elity své společnosti a prostě jako odvážný člověk, který se proti tomuto systému postavil. Takže ještě jednou vám mnohokrát děkuji. Děkuji vám i za vašeho otce a děkuji za to, že jste mezi nás přišla. Děkuji, Herman Terš, prosím. Budu mluvit španělsky. Dobré odpoledne. Eh, nebo večer jsme velice šťastní, že jste za námi přijela eh, a že jsme mohli eh, udělit cenu vašemu oci Ilhamu Totimu. To je dobrý signál, protože skutečně tady jsou to oběti toho obrovského aparátu, totalitního aparátu, jehož obětí je menšina a mm, v rámci té menšiny několik, kteří jsou představitele hnutí odporu a váš otec je z nich nejvýznamnější osobností, který byl zcela zmanipulovaném manipulovaném procesu odsouzen na eh, životí a jak jsme řekli, vlastně dva roky ani nevíme, jak je na tom, což je situace, kterou nelze tolerovat. A často v Evropě se mělo za to, že e, vůči takovému gigantovi, tedy vůči Číně, že jsme bezmocní, ale zde e, lze dělat hodně věcí, pokud se postavíme čelem Číně, třeba v oblasti duševního vlastnictví. Tady můžeme proti Číně něco dělat a zde e, je třeba ale vystupovat pevně a neústupně. A potom Čína, pokud je schopna ustoupit třeba v oblasti duševního vlastnictví, práv duševního vlastnictví, tak přece může ustoupit i v takovéto věci, jako je brutální porušování svobody vašeho otce a celé ujgurské menšiny. Skutečně si myslím, zde je třeba, aby se zmobilizovala celá fronta proto, aby Čena Čína již neměla biankošek v oblasti obchodu a v dalších oblastech, a aby, či, aby se Číně neustupovalo a pokud se toto prolomí, tak váš otec a tedy a další mohou být osvobozeni a já myslím, že v tom je naděje nás všech. Děkuji ještě jednou, že jste přišla. Děkuji. Pana Fotiga ještě? Nebo vy se, chcete se vyjádřit ještě? Ne. Takže za GUE NGL pan Urban Crespo. Děkuji, děkuji. Já bych chtěl nejprve eh, přivítat eh, paní Ilham Toty za, a poděkovat tedy dceři pana Ilhama Totyho za Eh, její boj a mm, já doufám, že do budoucna nebudeme muset udělovat podobné ceny, že nebudou nutné již, eh, protože se nebudou porušovat lidská práva nikde na světě, ani v Číně, ani jinde, v řadě dalších zemí, včetně Evropské unie, protože často my opomíme, co se děje u nás doma. Je třeba si připomenout také, že někdy zde je, jsme pokrytci když udělujeme podobné ceny. Třeba je třeba si, my jsme mm, udělali některé ceny, třeba v roce 2015, kdy ta cena byla udělena e, saudskému blogerovi a my jsme tam porušili, my jsme tam odsoudili e, porušování lidských práv v Saudské Arábie, a to, ale od té doby s nimi vesele obchodujeme nadále a máme další případy, další příklad Nasser Sasafi, eh, eh, eh, marocký hm, aktivista, který dostal tuto cenu a zároveň my jsme odsouhlasili obchodní dohodu s Marokem. No to je zvláštní, prostě to je dvojí metr, dvojí morálka. A bohužel to hm, zbavuje trochu legitimity podobné ceny. A závěrem chci také připomenout, ostatním laureátům, třeba Paxton a Monika, což to byli brazilští laureáti, aktivisté a ochránci eh, lidských práv a životního prostředí, takže tam ta situace velice komplikovaná, tedy v Brazílii, protože tam se systematicky porušují lidská práva a vůbec to není jen tak. A zde před, přesto Evropská unie vyjednává obchodní dohodu s Brazílií s režimem, který porušuje lidská práva a ani nechce podepsat COP, ani nechce podepsat, přistoupit k pařížské dohodě. To znamená, popírají, co se děje s životním prostředím a s klimatem. Takže jenom bych chtěl závěrem vyjádřit naději, že eh, že eh, do budoucna nebudeme muset udělovat podobnou cenu, že žádnému porušování práv již nebude docházet. Děkuji. Děkuji a nakonec ještě někdo za nezařazené? Chcete, chce někdo slovo? Ne. Chcete se ještě jednou vyjádřit, zareagovat? Takže druhé kolo, potom ještě. Chcete něco říci? Nebo budeme pokračovat? Dobře, budeme pokračovat. A takže druhé kolo kolegů, kteří chtějí slovo. Paní Mohamed. Pan Mohamed. Omlouvám se. <laughs> vítejte. Paní Ilham, vítejte v Evropském parlamentu. To je pro vás určitě těžká doba. Já bych rád, kdybyste tu nemusela být, kdybyste mohla být s rodinou, s otcem, kdybychom vůbec nemuseli udělovat podobnou cenu a nikoho nemuseli nominovat, ale svět, ve kterém žijeme, tak si vyžaduje tuto cenu více než kdy jindy. A parlament a Eh, eh, tedy ji také potřebuje, takže buďte ale silná, protože, já nevím, zda znáte tuto knížku, tam je jméno vašeho otce a a Nelson Mandela, Kofi Annan eh, a další prominentní osobnosti, tak bude po jejich pokutám tam a já nevím, zdali víte, že mezi Ozol, světový eh, eh, fotbalista, eh, který, německý, který hrál v Premier League za Arsenal, takže také vedl kampaň za svobodu vašeho otce, nebo vede kampaň, takže zde chceme tedy, <clears throat> aby vaše, mm, váš lid mohl žít svobodně, abyste nedocházelo k tomu bezpráví. A mám otázku, takže zde kdybyste, kdybyste, co byste chtěla, abychom tři věci, kdybyste měla mít tři přání, která byste chtěla vyjádřit, abychom my jako Unie nebo parlament mohli udělat tři vaše přání. Pan Orbán Kres, poprosím, můžete si vypnout mikrofon. Děkuji. Takže tři věci, tři přání. Um, like three, three. O tom jsem nikdy nepřemýšlela. Já jsem eh, chtěla některé věci, přála si některé věci. Já jsem se podílela na výchově svého bratra, měnila jsem mu plinky, měli jsme přísnou maminku, takže jsem mu dělala i mléko. Vnímali jsme všichni nátlak od čínské vlády. A teď je tomu bratrovi 13. Za dva půl roku by měl jít na střední školu, ale podle čínské politiky bude mít problém jít na střední školu v místě, kde teď žije, bude se muset vrátit do ujgurského regionu, ale nikdo z rodiny si nemyslí, že by to tam bylo bezpečné, takže já bych ráda požádala Evropský parlament, aby pomohl mému bratrovi aby, chodil, aby mohl chodit do střední, na střední školu kdekoliv, kdekoliv v Pekingu a nemusel se přitom bát. To by byla první věc. Druhá, přála bych si, aby Evropský parlament mi pomohl zjistit, kde je můj otec, abych mohla mít třeba aspoň video, kde bude datum a uslyším aspoň slovíčko od něj, že je v pořádku, a nebude to nějaká nahrávka pět let stará. To by bylo skvělé. A třetí věc, přála bych si, aby Evropský parlament pomohl naléhat nebo zavést sankce eh, na zboží, které pochází z těch koncentračních táborů. Děkuji vám. Kolegové, ještě mám jednu přihlášku do rozpravy paní Jenbu. Ještě někdo? Tak. Ještě dvě přihlášky paní Jenbu. Dobrý večer, děkuji, že jste přišla, paní Ilam, do Evropského parlamentu. Vzdávám hold vaší odvaze, odvaze vašeho otce a vašeho národa. Když myslíme na Čínu a na lidská práva, tak se zamýšlíme pochopitelně nejenom nad Ujgury, ale také nad Tajvanem, Hongkongem a Tibetem. Jsou to problematiky, které se liší a mají svá specifika, ale spojuje hlavní aktér, to znamená čínská vláda a porušování práva. Myslíte si, že existuje možnost zblížit tyto boje a pokud ne, tak myslíte si, dalo by se počítat s tím, že by něco takového, nebo představit si, že něco takového vznikne? Could the translator please repeat the last question? Můžete, prosím, v anglické verzi zopakovat tu otázku, tak aby to mohlo být znova přeloženo? Já jsem se ptala, jestli se nějak zbližují tyto boje mezi, řekněme, Tajvanci, Hongkongžany, Ujgury a čínským státem a pokud ne, tak jestli by to vůbec bylo možné. Um, I don't personally. Yeah people who are from Hong Kong. Já osobně nejsem v kontaktu s nikým v Hongkongu. Mám pár přátel na Tajvanu. Já si myslím, že lidé v Hongkongu a Ujguři jsou obětny srovnatelné situace. Hongkong měl v minulosti přístup ke svobodným médiím předtím, než eh, čínská vláda by je všechny poslal do táboru, tak mohli posílat ven zprávy a lidi, kteří tam demonstrují a obdivuji. Oni to nevzdávají a já obdivuji jejich eh, odvahu a přála bych si, aby Ujgurové měli příležitost být v ulicích všichni pohromadě ale e, u nás je to tak, že když se sejde víc než 10 Ujgurů na jednom místě, je to považováno za extremistickou aktivitu. Mm, já si myslím, že my všichni máme stejný cíl. My nebojujeme proti Číně, proti čínské e, vládě. My bojujeme proti režimu, který potlačuje menšiny své vlastní občany, ať už jsou to křesťané nebo kdokoliv jiný. My všichni bojujeme proti témuž, nikoliv proti Číně, ale proti tomu, jak se zachází s vlastními lidmi. To není nic politického, má to stejný cíl. V jedné z posledních odpovědí jsem řekla, to není nic politického, je to otázka humanity a já si myslím, že čínská vláda by měla uznat, že když všechny vlády říkají, že udělala chybu, tak by to asi měla uznat. Neměli by neměli by zavírat oči a přehlížet to. Děkuji. A poslední přihláška do rozpravy paní Herzberger-Hofana. Prosím. Děkuji. Já jsem vám také chtěla z celého srdce poděkovat. Velmi na mne zapůsobilo, co jste říkalo o svém, o svém otci a určitě musí být velmi pyšný na svou dceru, která eh, byla vystavena nebezpečí, protože jste nám ukázala, co by se mohlo stát, co by se stalo, kdybyste se dostala do kontaktu se svým mocem, což prostě v dnešní době je opravdu nepředstavitelné. Můžeme mluvit s kýmkoliv kdekoliv a vaše rodina má prostě strach se skontaktovat s otcem. Tak si opravdu dovedeme představit, že pro vás to musí být mučivé. Jak jste říkala, tato cena také podporuje snahu nebo boj o svobodu, podporuje všechny lidi, kteří chtějí žít v míru. Podporuje ty, kteří chtějí žít ve své vlastní víře, podle svého vlastního přesvědčení. Evropský parlament vzdává hold vašemu otci v rámci dialogu a on totiž učinil jediný zločin a to použil slova. Slova to není zbraně která někomu ubližuje. Slova jsou zbraň, kterou nutí čínskou vládu k tomu, aby učinili krok zpátky a změnili své eh, činy. Vy jste měla tři přání. Já jsem jenom obyčejná evropská poslankyně, ale mým přáním by bylo, abychom všichni spojili síly a splnili vám alespoň to jedno týkající se vašeho bratra. Já jsem byla učitelka a a opravdu mě bolí, že váš bratr nemůže pořádně pokračovat ve studiu. A já myslím, že tady vystupuji, vystupuji uh, i uh, jako někdo, kdo obhajuje třeba Den dětí a ten asi platí všude a prostě chceme, aby váš bratr ve 13 letech mohl žít stejně tak jako všichni ostatní, mohli chodit ven, hrát fotbal, dělat blbiny, uh, a prostě v tomto smyslu si myslím, že všechny zainteresované strany by se měly snažit o to, aby vám naplnili toto přání a to by bylo možná ten nejhezčí dárek i pro vašeho bratra. Děkuji. I just want to say, um... Jenom bych chtěla říct, že, vám, že se toho velmi vážím a moc vám za to děkuji. Kolegové, nevidím, že by se ještě někdo hlásil. Chcete ještě něco říct na závěr? Chci jen všem poděkovat, všem, kdo přišli, všem, kdo tu s námi byli. Děkuji vám za podporu pro mého otce. Opravdu si toho velmi vážím. Velmi děkuji vám. Děkuji vám, kolegové, děkuji i paní Ilham za vaše velice osobní a dojemná slova. Vážíme si odvahy vašeho otce, ale vážíme si i vaší odvahy, že jste sem dnes přijela jménem kolegyně Marie Areny a pana Tobého. Končím tuto schůzi. Kolegové, uvidíme se zítra v pravé poledne na plenárce, kde se slavnostně bude předávat cena. Všem vám děkuji a končím tuto schůzi.